Srdečně děkuji zástupci předsednictví. Tímto jsme, dámy a pánové, ukončili tento bod a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. A je to prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a jedná se o situaci v Sýrii. Pan Mavrojanis za předsednictví, prosím, máte slovo. Jménem Eh, místo předsedkyně a eh, vysoké představitelky. Prosím. Prezident. Vážený pane předsedo, ctihodní členové Evropského parlamentu, eh, je mi potěšením předložit vám pozici EU a poslední aktivity ve vztahu k Sýrii jménem Eh, vysoké představitelky Evropské komise pro zahraniční politiku Catherine Ashtonové. Situace v Sýrii je eh, nadále předmětem hlubokého zneklidnění Evropské unii. Násilí narůstá a počet obětí eh, se zvýšil eh, na eh, nepředstavitelnou míru. míru. Existují již eh, signály o probíhajících sektářských konfliktech. Pokračuje porušování lidských práv. Další militarizace konfliktu bude mít vážný dopad nejenom na syrský národ, ale na celý region. V reakci na to Evropská unie zintenzivnila svou aktivitu vůči Syrii s cílem naléhavého ukončení násilí a nalezení řešení, které by umožnilo míromilovnou politickou, politický přechod pod vedením Syřanů. E, zejména tento týden je obzvlášť rušný, protože na mezinárodní úrovni se konají akce s cílem konsolidovat, e, posílit e, a aktivizovat reakci mezinárodního společenství vůči syrské krizi. To je přesně to, co vysoká představitelka představila v této komoře na posledním zasedání zasedání. Ehm, eh, potřebujeme cestovní mapu podle Kofiho Anana, posílený mezinárodní tlak a eh, jednotný postup mezinárodního společenství a také konkrétní akce OSN a účast eh, Ruska a Číny na snahách o urovnání konfliktu. Paní Eštonová se účastnila setkání akční skupiny v Ženevě a e, také se setkala s, v sobotu s Kofi Ananem. Jak víte, účastníci e, zasedání e, OSN a Liga arabských států, Evropská unie, Čína, Rusko Francie, Spojené království, USA, Turecko, Irák Kuwait eh, se shodli na zásadách a eh, vodítkách pro eh, přechod pod vedením Syřanů, včetně ustavení přechodné vlády, a, mm, která by vykonávala exekutivní moc. Tato přechodná vláda by mohla se stávat ze členy stávající vlády na základě vzájemné dohody akční skupina eh, také zdůraznila a zopakovala svou plnou podporu Kofi Anana a jeho šestibodovému plánu. Stejně tak jako podporu eh, pozorovatelské mise OSN v Sýrii. Dále skupina je proti jakékoliv další militarizaci konfliktu, což dala také jasně najevo. Nyní se rysuje možnost pro přechod pod vedením eh, Syrie a mandátem Kofi Anana je toto umožnit, i když eh, realizace je hlavní výzva. Budeme muset kolektivně zajistit, aby se Syrie vydala na tuto cestu eh, Evropská unie eh, je odhodlána učinit vše, co je v jejich silách. Nad rámec eh, ženevské akční skupiny se setká v pátek v Paříži skupina přátel Syrie. Eh, vysoká představitelka se účastní této schůzky za účasti stovky zemí. Doufáme, že tato schůzka přátel Sýrie eh, podpoří i výsledek akční skupiny a tak přidá svůj hlas k eh, hlasu mezinárodního společenství. Nyní jde o implementaci eh, dohodnutých principů přechodu moci cílem eh, je, aby vznikla přechodná vláda, která bude akceptovaná také opozicí. Mnohé složky opozice velmi rychle tuto skutečnost či tento plán odmítly, ale politické řešení se vždy dosahuje stěží. Efektivní implementace také vyžaduje koherentní a reprezentativní opozici Včerejší setkání opozice v Káhiře pod um, eh, taktovkou um, eh, Arabské ligy za účasti e, zástupců Evropské unie e, byla dalším krokem ve snaze o sjednocení e, různých skupin. Musíme na pomoci překlenutí propasti mezi jednotlivými složkami opozice uvnitř Syrie i mimo ní. Z iniciativy vysoké představitelky paní Eštnové bude Evropská unie se nadále setkávat se zástupci jednotlivých zúčastněných skupin. Nedávno podpořila a financovala eh, semináře opozice eh, v Bruselu, například z nástroje pro stabilitu. První seminář tohoto druhu se uskutečnil 24. a 25. června v Bruselu a zúčastnila se ho celá řada eh, členů opozice. Diskutovali o otázkách souvisejících s přechodem moci, včetně nadnárodních a ústavních principů, demokratických principů, ekonomických a sociálních otázek a v neposlední řadě také eh, práv menšin. Eh, toto jsou otázky, které vy a členové Evropského parlamentu jste zdůraznili již několikrát a vaším poselstvím bylo to, že Sýrie patří všem Syřanům. E, to znamená e, Inkluzivita a e, respekt menšinám je zásadní. Druhý seminář financovaný EU e se uskuteční v polovině července v Káhyře. Tyto semináře pro opozici e, jsou součástí politického procesu, který má zajistit reprezentativní opozici. Skrze tento proces bude Evropská unie nadále pomáhat syrský, syrskému dialogu. Navíc Evropská unie nadále ale eh, volá po jednotné akci eh, Bezpečnostní eh, rady OSN ve snaze o potlačení násilí protože násilí a vraždění a masakry nadále e, pokračují, což je nepřijatelné. Ti, kteří odpovídají za zločiny e, během e, probíhajícího konfliktu, musí být povoláni k odpovědnosti. Reakce Evropské unie není omezena na politiku na politickou um, účast a diplomací. Evropská unie bude nadále uh, zintenzivňovat sa- sankce, uh, pokud bude trvat represe. Uh, sankce jsou určeny syrskému eh, režimu, aby byl tento pozbaven zdrojů, které mu umožňují eh, se uchylovat k represi s minimálními dopady na obyvatelstvo. Eh, 25. června se ministři zahraničních věcí dohodli na 16. sankci od května 2011. Musíme spolupracovat s našimi partnery, abychom zajistili efektivní implementaci a abychom zvýšili mezinárodní eh, tlak. Eh, zatímco eh, je pozastavená bilaterální pomoc, Evropská unie navýšila pomoc řadě organizací lidských práv a aktivistům. 8. června Evropská unie schválila 23 miliard, což je speciální nástroj na podporu občanské společnosti v Syrii a na podporu syrských eh, uprchlíků v sousedních eh, zemích a regionech eh, dotčených přísunem syrských uprchlíků. Nadále budeme sledovat implementaci dohody mezi syrskou vládou a OSN. Dnes respektive do dnešního dne Evropská unie vyčlenila víc než 44,6 milionů eur eh, na řešení humanitární krize eh, v Syrii i v sousedních zemích. Eh, a v neposlední řadě Evropská unie podporuje i um, pozorovatelskou misi OSN s částkou 8,2 milionů eur. Tyto fondy jsou určeny na financování 24 ozbrojených vozidel, logistiky a eh, eh, dalších, eh, dalšího zbrojního materiálu a navíc Eh, chceme podpořit i politický eh, dialog, který eh, hodláme podpořit také finančně. Mohu vás ujistit, vážení členové parlamentu, že Evropská unie bude nadále dělat vše, co je v jejich silách, aby podpořila syrský národ v jejich boji o mír a svobodu a aby mu umožnila míru milovný přechod moci. Děkuji za pozornost. Vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát, pane Mavrojanisi. Nyní bude hovořit představitelé frakcí. Nejdříve začíná kolegyně De Kaiser. Kolik mám času, pane předsedo? Dvě minuty? Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. My samozřejmě podporujeme politiku Evropské unie, především úsilí, které vede paní Aštonová. Ovšem, dnes já v podstatě mm, v těch prostředcích, které máme k dispozici, já si říkám, co ještě můžeme udělat, protože toto je taková ta vysoká politika, o které jste hovořili, diskutovali jsme o tom, diskuto, mm, diskutuje se o tom na nejvyšší úrovni, ovšem, co můžeme udělat ještě my, my sami. A já jsem se sešla s Ali Abany, je to mm, opozičník ze Sýrie před třemi týdny. Jsem se s ním setkala, on byl začen před několika lety když šel do Damašku a v podstatě okamžitě byl začen, to nebyla první, první případ. A my jsme v podstatě hovořili například před několika lety o těchto podmínkách ve vězeních e, v Syrii, o útocích a o tom, že tam dochází často k sebevraždám, například ve vězení a mm, e, on e, mi řekl, že se nezasebevraždí a já jsem v podstatě se s ním nyní setkala a byla jsem opravdu dojata. Nikdy, nikdy jsem si nedokázala představit, v mém životě jsem si nedokázala nikdy představit, že mm, se dožiju toho, co se děje nyní v Syrii, kromě těch masakrů, té hrůzy, o které, kterou tam vidíme, tam vidíme zároveň i naději, naději mezi občanskou společností syrského lidu a mm, to opravdu, já jsem si říkala, co můžeme udělat, co bychom mohli pro ně udělat. Já zde mám zprávu Human Rights Watch, eh, dále od Amnesty International. Mám zde opravdu všechno to, mm, všechny to informace ohledně mm, mm, mučení v Syrii, zločiny proti lidskosti a opravdu ani já v podstatě chci říct, že to opravdu překročilo, že to je poslední kapka, co prostě můžeme, já, měli bychom se připravit na to, co bude po, po Asadovi, měli bychom již nyní v podstatě vzít v potaz všechny, všechna tato svědectví a já vás skutečně prosím, Děkuji paní kolegyně. Nyní paní kolegyně Šáke, dvě minuty. No, no, no. No, I'm, I'm, I'm very sorry, colleague, but... Já se, ne, já se vám opravdu omlouvám, paní kolegyně. Um, ano, pouze dvě minuty jste měla k dispozici a my v podstatě jsme opravdu začali s tou časomírou, až když jste začala hovořit. Děkuji, pane předsedo. Před šesti eh, týdny jsme eh, na obrazovkách eh, viděli dopady masakru v Hule, včetně mrtvých dětí. Slova nikdy víc zní prázdně. Panuje totální válka vůči civilnímu obyvatelstvu a četní stateční vojáci jsou nadále připraveni zaplatit nejtěžší cenu. Protestují za svá práva, mír a důstojnost. Poražení a v armádě eh, hovoří o tom, že eh, ochotně eh, umřou za režim. Musíme říci, ale ještě více ukázat syrskému národu, že na něj nezapomínáme. Musíme mm, co znamená odpovědnost eh, za ochranu? Bohužel řešení eh, eh, syrské krize není snadné. Akční skupina mm, schválila šestibodový plán a usnesení Bezpečnostní rady musí být schváleno co nejdříve, ale nesmíme se nechat rozptilovat a proto vítám také tureckou reakci navzdory jasné provokaci Syrii, když se střelila letadla a zavraždila tak piloty a já vyjadřuji soustrast rodinám těchto pilotů. E, vítáme také účast Ruska a e, Číny v akční e, skupině, ale odmítáme jejich cynismus. Musíme uznat, že Rusko musí být součástí řešení krize, jakkoliv to bude těžké. V Evropské unii a zejména kyperské předsednictví nese obrovské, obrovský díl odpovědnosti za tento konflikt. Eh, jak je možné, že ruská eh, loď s eh, nákladem zbraní doplula až na syrské břehy s, mezi přistáním na kyperském pobřeží. Sankce nesmějí znamenat pouze papírové sankce, které národu v Syrii nepomůžou. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Šáke, nyní paní kolegyně Flotre, také dvě minuty. Děkuji. Paní Šáke hovořila o velice příhodné záležitosti. Ano, mm, položila tuto otázku předsednictví a doufám, že dostaneme odpověď. Situace Podobně, jak už jsme to teda pokryli, situace na místě to opravdu dosáhlo maximum hororu, je to apokalypsa, která tam probíhá, to skutečně 800, um, 800 um, lidských životů minulý týden, dále opravdu um, obro, neustále mučení ve všech případech, um, začení a tak dále, to je opravdu neakceptovatelné. No, v podstatě víc než týden vidíme takové nové iniciativy diplomatického charakteru, které by mohly být takovým takovým prekursorem určitého hledání řešení a já doufám, že toho setkání v Ženevě, ano, vím, že je to omezené, vím, že to je nedostatečné, vím, že to je ještě ne, nedostatečné úsilí, ovšem, jsme takový návrh nějaké národní jednoty, přechodné vlády a tak dále, samozřejmě bez Asada, to je jasné, ovšem vzít v potaz, alespoň nebo do toho přivzat část jeho lidí a tak dále. My samozřejmě mm, ne, samozřejmě my ovšem se obáváme toho, že do, dojde ještě, ještě k zhoršení celé situace přímo na místě, k zhoršení násilí a tak dále. Tak aby ovšem vidíme zde, že dochází k desertaci vojáků a tak dále. A zároveň toto řešení, přechodné řešení by mělo umožnit, aby i části tohoto režimu, samozřejmě bez Asada, příslušníky eh, strany BAS, aby se do toho zabojila. To je nesmírně důležité. Celá tato situace a já doufám, že tato perspektiva, to, co mm, bylo podpořeno v podstatě i opozicí eh, Ligou arabských států tento týden, ta setkání ministra zahraniční věci Ruska s opozicí Syrie, to všechno podle mě už poukazuje na to, že, ta, že se otvírá určitá maličká perspektiva naděje a já doufám, že Evropská unie by to měla využít okamžitě i v Paříži na konci tohoto týdne na schůzce, které nás čeká přátel syrského lidu. Děkuji paní kolegyně Flotre. Nyní kolega Van Oden. Jedna minuta, prosím. Ano, ano bohužel vidíme, dochází k, tomu, k tomto um, um, ohromným ztrátám na životech, dopad na um, syrský lid. Já bych se podívala na širší dopady na um, regionální bezpečnost Syrie samozřejmě byli, je prostě byla vždy blízko iránskému režimu, byly tam teroristické organizace, které odmítly jiné země, pro, podporovala terorismus v jiných zemích pouze. Nedávno Hamas například z, m, mm, se z Damašku přesídlil před několika um, měsíci PKK mm, uvítal Assad Um, Syrie v podstatě pomáhala Hezbaláhu a jiným hnutím, přidružením k teroristům. V podstatě mm, mm, opo- opozice je mm, většinou se spojila s Izraelem, ovšem tyto hranice byly neustále ohroženy mezi touto zemí a Izraelem. Turecko i Izrael mají strategické zájmy v této oblasti, pokud je o stabilitu Syrie tak aby to nebylo útočiště pro teroristy a jiná militantní hnutí. My, my jsme měli podpořit eh, těmto zemím podporu eh, v, s ohledem na neustále pokračující násilí ze strany Asadova režimu. Děkuji kolegovi pan Ordenu. Kolega Anguraky se, se bohužel nedostavil, takže kolegyně Skota má nyní minutu a půl. Má pan kolega Skota, prosím. Děkuji, pane předsedo, jak jsme již slyšeli a jak již bylo řečeno, já chci vyjádřit svou eh, eh, lítost nad ztrátami eh, lidských životů v Syrii. Ani jedna ze dvou stran nedokáže vojensky dominovat a jediné řešení je tudíž politické, podpořeno vládou i opozicí. Evropa musí v tomto duchu jednat. Nebezpečí nebezpečí balkanizace eh, země eh, eh, je velké, ale je nutné se tomu vyhnout. Doufám, že Evropská unie zaujme jasnou pozici, jak slýchám, pracuje se na tom a budou dosaženy výsledky. Musíme skoncovat s mm, tímto vojenským násilím a civilními oběťmi. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Skota a nyní Máme jiné pořadí než podle seznamu pan kolega Brok. Nyní má slovo pan kolega Brok, prosím. My se omlouváme, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, že jste to nyní eh, pozměnil v seznamu, protože jsem byl na, eh, na zasedání frakce. Dovolte mě jednu připomínku. Myslím si, že práce ministrů zahraničních věcí, eh, kterou vykonali minulý týden, má velký význam a stejně tak i závěry Evropské rady eh, k této otázce. Ukazuje to také, že konference Přátel Sýrie jasně ukázala, jak je opozice eh, rozhádaná. Nemusíme hovořit o tom, jak budeme posuzovat Asada, že ten musí pryč od moci, že to, že vyvíjí násilí na vlastním národu, není přijatelné. Ale rozhodujícím bodem je to, že opozice není schopna se domluvit a shodnout na e, stejné právní demokratické pozici a zastupovat tak, protože menšiny mají i nadále strach, e, že Eh, vláda, kterou vedou islamisté, bude pro ně mít horší následky než dosud. A to je třeba vidět eh, jako bod, kterým nemůžeme pouze odsuzovat, eh, když tyto otázky jsou financovány ze Saudské Arábie a z Katáru, ale podporuje to také salafisty a islamisty. Jasně bych chtěl říci, že sympatizuji s prací Turecka. E, turecká vláda na sebe bere velkou zátěž, velké břímě. A je jasné, že není přijatelné, přijatelný odstřel jejich letadla. Eh, to, že Turecko by mělo být eh, nebo je členem NATO, eh, tak to je jedna ze skutečností. Já vím, že předseda rady, všichni ostatní jsou také toho názoru, že s Asadem musí být skoncováno, ale současně musí být nalezeno řešení, tomu, aby nedošlo k úplnému eh, rozštěpení vlády, protože by to mělo velké nedozírné následky pro celý region. Ovšem, západní společenství musí zůstat eh, zajedno a společně eh, vystupovat za to, aby Arabové nebyli, se nezbavovali z odpovědnosti, aby se opravdu našlo mírové řešení a řešení právního státu. Eh, děkuji, pane kolego Broko. A nyní má slovo kolega Howitt na jednu minutu. Eh, děkuji. Pane předsedo, vy jste řekl, že ti, kteří odpovídají za zločiny, musí být eh, voláni k odpovědnosti. Tak se táží, proč vy a vaši zahraniční ministři jste nepodpořili a, a, a, respektive jste vypustili z textu usnesení eh, eh, Rady ministrů zahraničních věcí eh, pasáž, která volala po zásahu, respektive po vydání těchto pachatelů trestnému tribunálu. Stejně jako mnozí ostatní kolegové, my jsme si přečetli zprávu Human Rights Watch o mučení, které probíhá v Syrii včetně sexu, sexuálního eh, mučení a eh, ostatních eh, opatření anebo oběšení. Jeden z mm, dotazovaných eh, vypovídal o tom, že byl eh, pověšen za nohy na celou eh, noc a líčil veškerou trýzeň, kterou prožíval, ale stráže se mi pouze vysmívali. Proč jste tedy nepodpořili odkaz na Mezinárodní trestní soud v usnesení? Děkuji kolegovi Havicovi a nyní kolega Salavrakos, prosím. Eh, no děkuji. To, co se odehrává v Syrii, tak tam se ukazuje stále více násilí a je zde stále intenzivnější bombardování v Holmso a dalších městech. Mnoho eh, lidských životů, eh, tisícovky lidských životů byly ztraceny a zde skutečně uh, Eh, dochází ke konfliktům náboženského charakteru a podobně. Současně je to všem tak, že klima na hranicích s Tureckem je stále napjatější a hrozí, že se dojde k propuknutí eh, násilí. To, co bylo řečeno o strategii, tak eh, chápeme, proč Turecko eh, podporuje eh, opozici v Syrii a proč celá řada opozičních představitelů tam má své sídlo. Křesťané v regionu se mají pocit eh, nejistoty a představitelé mezinárodní diplomacie, stejně tak jako Moskva, se neodvažuje a nechce přijet na zasedání přátel Syrie v pátek. Musíme hledat, ledět na to, aby se toto dodržovalo. Děkuji eh, kolegovi Salavrakosovi. Nyní kolega Angurakis minutu a půl. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se také omluvit. My odsuzujeme eh, rozhodnutí závěru rady ze 29. června. V tom smyslu, že jsou zde imperialistické intervence Evropské unie a Spojených států a to vše na pozadí jasných konfliktů. E, jsou zde ovšem nové kapitalistické síly Ruska, Indie a Číny a ty ohrožují Evropu. E, Evropská unie, ovšem a Spojené státy jsou silnější. Nyní dochází k mobilizaci také v Řecku. Zde se přeskumují e, možnosti zákazu vstupu do vzdušného prostoru a také by měla eh, docházet k ochraně lidí, kteří nemají žádné zbraně. Jsou zde ovšem interní záležitosti Sýrie a hm, dostáváme celou řadu informací. Využíváme je, ale jak dochází k vývoji v Iráku, Iránu a v Libii. Odsuzujeme také rozhodnutí NATO, Severoatlantická solidarita s Tureckem. Eh, ano, zde jsou eh, také silnější sankce. Evropská unie hrozí milité, eh, militaristickým zákrokem, jestliže se nedodrží záležitosti v regionu. Nyní má dojít k embargu, co se týče ropy a bude to mít samozřejmě dodírné následky i pro obyvatelstvo. Musíme vystupovat proti krokům rozhodujícím ano, děkuji. Nyní má eh, čtyři minuty kolega Elka Druhý. Děkuji. Eh, ty eh, krutosti v Sýrii nekončí a společenství národů bezmocně přihlíží. Nevím, jestli zasedání v Ženevě minulý týden lze označit za úspěch, mm, totiž že je možné spolupracovat se zástupci vlády i opozice. To je ale jediná alternativa, jinak hrozí eh, krvavá občanská válka ale prohlášení jsou stále ještě nezávazná. Musíme nalézt možnost, abychom svedli dohromady režim a opozici. Souhlasím stoprocentně s panem Brokem, když říká, že předpokladem úspěchu je, mm, aby opozice promlouvala jedním hlasem a měla společnou vizi eh, o budoucnosti eh, Sýrie a aby dokázala uklidnit i ty, kteří ještě stále pochybují o tom, zdali mají režim podpořit či nikoli. Chtěl bych požádat, abychom zachovali eh, tlak, eh, aby se pracovalo tímto směrem. Děkuji, pane kolego El Kadraui. A nyní jedna minuta pro paní Kretu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, Situace v Syrii se neustále zhoršuje i přes veliké mezinárodní úsilí nalézt ehm, řešení. Zdá se, že toto napětí se může ještě zhoršit ehm, po té, co došlo k sestřelení tureckého letadla. Nevinní lidé umírají každý den v důsledku nepředstavitelných masakrů, které mm, samozřejmě jsou neakceptovatelné. Syrský lid chce žít v demokracii, v míru, to, že se tam dostávají zbraně, eh, situace ještě zhoršuje dále. Je to hrozná situace eh, křesťanů. Na druhé straně vidíme stanovisko Ruska a Číny, které jsou proti změně eh, syrského režimu. A v podstatě my bychom se na ně měli obrátit velice jasně, protože musíme chránit oběti. Já vítám úsilí Evropské unie v nalezení mírového řešení. Měli bychom udělat vše pro to, abychom vyjednali e, i vztahy mezi vládou a opozicí. Děkuji paní kolegyni Kretu a nyní jednu minutu kolegyně Romero López. Děkuji, pane předsedo. Jeden z bodů v plánu Anna Kofej je eh, stažení armády, eh, demilitarizace konfliktu je kurz, pro který hlasují dnes všechny státy s tím, že se má zabránit válce, která již probíhá. Eh, je pravda, je třeba pracovat na tom, aby opozice táhla za jeden provaz. vás zde v parlamentu eh, byli eh, přítomní členové Národní rady Sýrie. Ti uznali, že je nutné najít jednotnou strategii. Je ovšem důležité eh, také zakázat obchody se zbraněmi. Pane ministře, to musí se stát skutečností. Jaké informace má Evropská unie o realizaci zákazu zbraní? Je správné, že ruské lodě mohou e, vyvážet e, zbraně. E, je to sice obtížné, ale je velice důležité vědět zcela bezpečně, že vojenské síly se prostě nestáhnou, ale vědí prostě, jaké zbraně mají používat. Děkuji, paní kolegyně Romero López. A nyní máme postup Catch the Eye a jako první má slovo Kolega Sonik. Převodničanci, všichni jest... Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já si myslím, že všichni jsme otřeseni tím, co se děje v Sýrii. Podle mého názoru klíčem k zabránění dalšího krve jsou eh, konkrétní akce eh, Rady bezpečnosti OSN. Právě proto bychom měli velice jasně říci, to, že stávající patová situace je výsledkem blokády ze strany Ruska a Číny a jejich pozice. Zdá se, že právě zde by měla Evropská unie vyvíjet větší úsilí, větší tlak. Nesmíme rovněž mm, zavírat oči před pozicí Moskvy. Musíme zabránit dalším krok pro děti. Vidíme, že naše úsilí zatím nepřineslo kýžené výsledky. Ruské ministerstvo zahraničí pouze předstírá, že vyvíjí úsilí v tomto ohledu. Pouze mezinárodní tlak na Moskvu, podle mého názoru, aby opravdu došlo k, aktivita, k aktivitám přímo na místě, by mohlo být efektivním eh, východiskem z této krize. Děkuji panu kolegovi Sonikovi a pan kolega Disanes si nous pouvons avoir chacune et chacun d'entre nous des doutes sur Samozřejmě můžeme mít určité pochybnosti o tom, jak diplomaticky vyřešit tuto, politi- tuto situaci nebo politi- diplomatickými prostředky to vyřešit. Měli bychom udělat všechno pro to, aby dohody s Ženevy mohly být aplikovány a zároveň bychom měli podpořit opozici, aby se spojili, aby reagovali, mm, samozřejmě reagovat i na tuto humanitární krizi a zároveň transparentně poukázat na to, jak to požadovala Vysoká komise OSN, co se děje na místě. Ano, mm, nevládní organizace nám poskytly všechny tyto informace, které, se, které hovoří o neuvěřitelném mučení v této zemi to vše by mělo vést i k tomu, že by se měla, mělo změnit fungování Rady bezpečnosti OSN. Prostě musíme odsoudit tu, tyto kriminální činy proti eh, lidskosti. Tam nesmí existovat žádné veto a žádná blokáž. Děkuji paní kolegyni Nyní pan kolega Teno. Pane předsedo, syrští opozici, opozice tvrdí, že 15 tisíc lidí ztratilo život během konfliktu a také dezerce eh, eh, vojáků svědčí o pokračování eh, konfliktu. Syrské národní rada s islamistickými složkami mm, a další sekulární složky opozice se musí sjednotit vůči brutální represi mm, basistického sadámovského režimu konflikt eh, má již eh, charakter totální občanské války. Vysoká představitelka musí plně podpořit eh, závěry ze Ženevy, včetně ustavení přechodné vlády, ovšem bez Asada. A Ananův plán by mohl být úspěšný. A děkuji Turecku za pomoc s uprchlíky a vyjadřuji soustrast rodinám pozůstalým pilotů, jejichž letadlo bylo sestřeleno. E, je to tragédie a musíme učinit vše, co umíme, abychom e, svrhli tento obludný e, režim v Damašku. Děkuji. Dovolíte, pane kolego Tenoku, dotaz mezi tím od kolega Hewita? Kolega Howitt. Kolega Howitt, prosím. Tak já nevím. Děkuji za slovo. Ano, já vím, že to myslel kolega upřímně, ovšem rád bych se zeptal, proč teda eh, eh, vy jste se nepřipojili, vaše strana, ke všem těmto zemím, které opravdu volali, aby tato reference o Mezinárodním trestním tribunálu tam byla. Ano, my jsme hovořili, že prostě by to mohlo pomoci vytvořit určité řešení, ovšem došlo k určitému váku, které v podstatě jenom umožňuje další, další násilí. Proč Británie se nepřipojila k tomuto, k té, naší výzvě? Pan Howard ví, že já zde nevystupuji ve jménu naší vlády, je to koaliční vláda, já nejsem odpovědný za konkrétní kroky mm, ministerstva zahraničí. Já samozřejmě budu rád, pokud Assad bude souzen před Mezinárodním tribunálem, všem možná by bylo dobré, aby kdyby měl takovou možnost, řekněme, aby opustil tento eh, svůj úřad, protože kdybychom mu rovnou řekli, že bude souzen, tak možná bude, možná bude chtít zůstat ve svém úřadě a prvé pro lidi bude, bude pokračovat. Já nevím, já prostě, aby Asad, řekněme, já skutečně, já opravdu nevím, nevím, ale asi by k tomu došlo, že by došlo k nějakému pravděpodobně snaze opustit Damašek a, a odchodu do azylu. Děkuji kolegovi Tanakovi a nyní kolega Belda. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Rád bych eh, se chtěl zeptat eh, zástupce paní Eštonové na dvě věci. Na pozadí situace v Syrii bychom měli Eh, uplatnit pozici Evropské unie a měli bychom se zapřičenit o mírové hnutí a o smíření především také etnických menšin. Doufám, že byste to podpořili. A také byste to měli udělat. A za druhé, již dříve jsem při rozpravě žádal o to, eh, zda eh, má také Evropská unie na zřeteli otázku syrských křesťanů, také v otázce Sony. A když čteme o tom, že dochází k únosům a jsou zde žádána vysoká výkupna, tak se jedná o velice dramatickou situaci. Doufám, že Evropská unie zde něco udělá. Nejde pouze o to, že se můžeme soustředit na zahraniční opozici. To nejde. Děkuji panu kolegovi Beldovi a e, e, kolega Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Již e, měsíce slyšíme o všech možných vraždách a přepadání, ale humanitární pomoc je ku pomoci je velice dobrá, ale problém se tím nevyřeší režim radikálně islámských sil Eh, samozřejmě převzal také eh, zodpovědnost za tu rozhádanou opozici. A eh, jde to pravděpodobně tím směrem, tak jak se do toho měší i Saudská Arábie. Co se e, týče muslimských e, bratrů v Egyptě, tak e, tam ano, samozřejmě 50 křesťanských občanů v Syrii má obavy a chystá se k útěku, ale myslím si, že zde musí být řádný přechod ale není možné to udělat bez Ruska. Zde varuji před tím, abychom hledali řešení pomocí tanků a násilí. A e, to jinak bude pouze všechny odrazovat. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Obermajerovi a na závěr e, paní e, kolegyně Oluland. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych podpořit akční skupinu Syrie hrůzná eh, eh, občanská válka, která postihne celý region, není alternativou diplomacie. Doufám, že všech, všichni členové akční skupiny napřou své síly eh, k implementaci závěrečného komunike. Stany konfliktu musí zastavit své násilí. Syrská opozice a jednotlivé strany musí dospět ke společnému postoji a odpovědnosti vůči syrskému národu národu, tak aby zahájili proces ustavování přechodné vlády. Proto eh, podporuji mm, vysokou představitelku a vyzývám ji, aby trvala na tom, aby eh, veškerá syrská opozice, nebyť různého etnického, mm, eh, náboženského, politického zaměření, byli pozváni na jednání tak, aby mohlo dojít k mm, procesu formování přechodné vlády. Děkuji vám, paní kolegyně Ojuland. A závěrem rozpravy si ještě jednou vyslechneme pana Mavrojanise. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mnoho řečníků hovořilo o situaci menšin, konkrétně o křesťanech. Já bych vás chtěl ujistit o tom, že my podporujeme všechny skupiny, které se snaží o mírové uspořádání situace na místě. My to sledujeme opravdu velice pozorně. To znamená, přímo to se děje na místě. Mm, je zde mnoho komunit, které zde koexistují eh, na území Syrie. Samozřejmě je to i křesťanská komunita, o které jsme hovořili. Nepochybně lidská práva jsou v této zemi porušována. O tom skutečně není pochyb. Je pravda, že reference k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu je rovněž příhodná pro nás, pro všechny. My víme, že je to velic, veliký úspěch mezinárodního eh, společenství, tento mezinárodní tribunál, a že mm, tato tento odkaz e, na Mezinárodní trestní tribunál zazněl v Ženevě i v, ve Washingtonu, kde se připravuje nová rezoluce v tomto ohledu. To, to je rovněž předmětem diskuze mezi členskými státy. To znamená, řekněme, kdy bychom mohli využít, ve kterém vhodném okamžiku tento odkaz na tribunál. My se snažíme e, vdechnout nový duch, nového ducha plánu Anana a mm, to, že Čína a Rusko podpořilo tuto akční skupinu i e, cestovní mapu, to je velice dobré a proto jsme se dohodli všichni, že v tomto okamžiku, a to zrovna v tomto okamžiku, že se vyhneme jakýmkoliv kontroverzním bodům a otázkám jistě, ale se vrátíme k otázce Mezinárodního trestního tribunálu později. My jsme opravdu poslouchali s velikým zájmem a pozorně tuto důležitou rozpravu společně s výkonným generálním tajemníkem Pierrem Gimonem za SVČ a my jistě poskytneme všechny tyto informace místo předsedkyni komise paní Aštonové. Těšíme se na další diskuze ohledně situace v Syrii v následujících týdnech i měsících a budeme samozřejmě v tom období, kdy by mělo dojít k tomu přechodu, té přechodné situaci, budeme vás samozřejmě informovat o našich aktivitách. Díky vaší podpoře doufáme, že to, toto mezinárodní úsilí ukončí represi a násilí v Syrii a umožní mírovou, mírový demokratický eh, přechodný proces. Děkujeme, vážení poslanci, za vaše mm, připomínky, za, i za obavy, které jste vyjádřili, protože tím se formují naše politiky v re, jako čto reakce na situaci v Syrii. Doufáme, že budete nadále zaangažováni, tak aby všechny naše prostředky a myšlenky byly využity maximálně v tomto ohledu. A nyní dovolte, protože mně byla položena i otázka v rámci mých národních kapacit, pokud je o kyperskou vládu, pokud jde o nějaká, nějakou možnost sankcí a dále to byla ta loď, která e, zakotvila v našich vodách. Já zde ovšem to říkám ne jako zástupce vysoké představitelky, mm, ale z národního hlediska. My samozřejmě Kypr e, respektuje embargo e, zbraní na Syrii. My zdůrazňujeme spolupráci mezi členskými státy v tomto ohledu, aby došlo k efektivnějšímu Eh, uplatňování tohoto embarga. My jsme připraveni, Kypr je připraven eh, iniciovat eh, diskuze na vhodných fórech a mm, se, ve snaze stanovit ty nejlepší praktické postupy. Pokud jde o tuto konkrétní loď, rád bych řekl následující věc. Kyperské přístavní orgány získaly Eh, prohlášení vlastníku této lodi i kapitána o tom, že finální destinací tohoto karga byla, bylo Turecko a ne Syrie. Poté ovšem víme, k čemu došlo. Po této události naše přístavní policie i celníci přišli s novým prohlášením, kde připomněli všem zaměstnancům i majitelům Eh, lodí eh, stávající omezení i sankce proti třetím zemím, především, které jsou platnosti nyní proti Iránu a Syrii. Upozornili je na právní dopad v případě, že nebudou plnit eh, tyto podmínky těchto sankcí. Kyperské přístavní orgány instruovaly své právníky, aby zahájili trestní stíhání proti společnosti, která Um, vlastní tuto loď, jakož i kapitánovi této lodě. Kyperská republika zdůrazňuje svůj závazek plnit opatření EU i sankce Rady bezpečnosti OSN proti třetím zemím. My jsme věnujeme obrovskou pozornost eh, implementaci tohoto embarga proti Syrii i jiným totalitárním režimům. Kypr se těší na konstruktivní spolupráci v tomto ohledu s našimi evropskými partnery. Budeme sdílet informace, zkušenosti, dovednosti v tomto ohledu. My jsme připraveni eh, posilovat toto mezinárodní úsilí v boji proti nešíření duálního zboží, technologie eh, i zbraní sílem ehm, ehm, budovat mír a stabilitu v celém širším regionu. Je to nesmírně důležité, o to důležitější, ehm, když si uvědomíme geografickou blízkost Kypru v severní Africe i Blízkému východu. My se budeme snažit posílit i v letecké oblasti uplatňování a dodržování všech sankcí Rady bezpečnosti OSN i EU. Děkuji. Děkuji panu Mavrojanisovi. A tímto je rozpráva ukončena. Ještě mám několik oznámení z EPP a SAD. Jsem dostal